děkuji všem i organizacím, kteří se této iniciativy ujali. Děkuji vám. Děkuji, pane písemné prohlášení 001 z roku 2012. Eh, Týká se to zavedení Evropského dne eh, pro domácí zmrzlinu. Autory eh, této, eh, tohoto prohlášení jsou pan Silvestris, pan de Castro, pan Melcer, paní Villa, Eva Stadler a tato, mm, toto prohlášení obdrželo většinu poslanců parlamentu a opět podle článku 123 jednacího řádu bude tedy eh, předáno adresátům a jména podepsaných budou uvedena v zápise z tohoto zasedání. A slovo k tomu má pan Silvestris heißt zu 30. Wer? Wo ist er? Grazie, Presidente. Herr Silvestris, bitte schön. Ufficiale di Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Jde o den, který se bude slavit 24. března po celé Evropské unii. A já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří podpořili tuto rezoluci, panu Scottovi, panu Kančánovi, eh, kteří podpořili ochutnávku, eh, která se uskutečnila v Evropském parlamentu. Každý mohl ochutnat zmrzliny, nešli podepsal. Eh, také děkuji eh, Evropské asociaci výrobců zmrzliny, kteří se zúčastnili této akce ve Štrasburku. Já věřím, že toto podpoří evropské zmrzlinářství, které eh, produkuje zmrzlinu z čerstvých, lokálně vytvářených produktů. Děkuji vám. So, Dámy a pánové, začínáme hlasovat. A to bude zpráva paní kolegyně Tain, protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie. Slovo dávám paní zpravodajce Tain. Vážení kolegové,